Pane předseda. Pokračujeme v jednání. Protokol z včerejšího zasedání a příslušné texty jsou k dispozici. Jsou prosím nějaké námitky? Není tomu tak. Zápis jsme tedy schválili. A nyní se dostáváme